So, liebe Milé kolegyně a milí kolegové, poté, co mě jsem vpustila teplotní ochrana parlamentu, Eh, byla jsem chvíli venku a zdálo se, že to mělo jistý dopad na teplotu mého čela, takže pak jsem raději trochu zpomalila, abych se sem dovnitř vůbec dostala. Já vás zde srdečně zdravím, jsem ráda, že v sále je přítomno již tolik kolegů a kolegyň. Také zde velice srdečně zdravím paní Berger, která je k nám mám pocit virtuálně připojená. A zdravím veškeré kolegyně a všechny kolegy, kteří jsou k nám rovněž připojeni prostřednictvím videokonference. Nebudu opakovat ta pravidla, já si myslím, že je všichni již znají. Veškeré zásadní informace vám byly zaslány předem. Pokud máte ještě nějaké otázky, co se týče tajného hlasování, prosím, tak se Přihlaste, poproste o pomoc náš tým. To myslím velice dobře připravím. Já mu za to děkuji. Děkuji mu za, za tu technickou přípravu a mm, tento tým samozřejmě vám rád odpoví na otázky, či pomůže vyřešit vaše problémy, technické povahy, které by se mohly vyskytnout během volby. Pokud nic nenamítáte, proti žádnému části naš, žádné části našeho pořadu jednání, tak bych tímto pokládala pořad jednání za schválený. Dnes v první části budeme mít slyšení paní Helgy Berger, což je kandidátka na členku Evropského účetního dvora navržena Rakouskem. Tato část zasedání bude na hodinu, bude přenášena přes internet a také tlumočena. Pak krátce zasedání přerušíme a za zavřený dveřmi si kandidátku vyhodnotíme a budeme hlasovat. A druhá část naší schůze se bude konat poté. Půjde o představu zvláštní zprávy účetního dvora odpovědným členem účetního dvora panem Mihailem Kozlovcem. E, jazyky, které máte k dispozici, Eh, máte všichni ve svých podkladech a jsme u bodu 3 našeho pořadu jednání. Já zde ještě jednou srdečně vítám paní Helgu Berger a i hned ji poprosím o její úvodní slova. Maximálně 10 minut. Thank you, Mrs. G Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Doufám, že mne slyšíte. Přeji vám hezký den z Domu Evropské unie ve Vídni. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mou ctí, že zde mohu dnes být a že mohu představit sebe, své cíle a způsob, jakým bych pracovala v Evropském účetním dvoře, pokud byste důvěřovali mým zkušenostem a mým cílům. Eh, kdo tedy jsem? Je mi 47, jsem právnička a pracovala jsem za svůj život v oblasti politiky a komunikací jako soudkyně a také jako veřejný auditor v eh, rakouském účetním eh, dvoře a také jako ředitelka pro obecní rozpočet na rakouském ministerstvu financí. Takže audity, to je něco mému srdci velice blízké a Deset let jsem pracovala v Rakouském účetním dvoře a bylo to pro mě velice významné. Od roku 2016 zodpovídám za rakouský federální rozpočet eh, ve výši 80 miliard eur a jakožto generální ředitelka vlastně se stále na to dívám z nových perspektiv, byť ten obsah a ty cíle zůstávají eh, stejné. V obou úlohách eh, je pro mě nejdůležitější, aby prostředky daňových poplatníků byly co nejlépe využity. Před 25 lety jsem začala pracovat na evropské úrovni v tomto parlamentu a touto nominací, jakožto eh, kandidátky do Evropského účetního dvora, by se vlastně ten kruh uzavřel. Pokud bych eh, byla členkou Evropského účetního dvora, tak bych mohla využít eh, mnohých ze svých zkušeností a mým cílem by bylo zaručit co nejlepší využívání veřejných peněz eh, v zájmu evropských daňových poplatníků, nezávislost, nestranost, integritu, profesionalitu, vysokou kvalitu, orientaci v oblasti reforme, reform a také mezinárodní aspekty své práce. A ze všech těchto důvodů jsem se vlastně rozhodla se o to jmenování ucházet. Jaké jsou tedy mé cíle? Já se domnívám, že efektivní účinný a viditelný účetní dvůr, který by eh, prováděl práci na co nejvyšší úrovni, je naprosto klíčový pro důvěru evropských eh, občanů, evropských institucí a k tomu, jak eh, přispívají k realizaci evropských myšlenek. Evropský účetní dvůr odvádí skvělou práci v zájmu evropských daňových poplatníků, nicméně vždycky je možné věci dále zlepšovat. Já přicházím z vnějšku a není proto pro mě snadné definovat si ty cíle. Nicméně jsou zde tři oblasti, na které bych se ve své práci ráda případně zaměřila. Za prvé, chtěla bych přispět svými zkušenostmi k tomu, aby eh, v audity vydávaly co nejlepší produkty. Jsem přesvědčena o tom, že každý účetní dvůr eh, potřebuje relevantní témata auditů orientované do budoucnosti, eh, zprávy, které jsou čitelné, informativní, přicházejí včas, eh, mají koncízní stručná zhrnutí a také obsahují vhodná doporučení a eh, vše by mělo být eh, řádně prodiskutováno a vždy by měly být naznačeny nějaké cesty ke zlepšení. Za druhé bych chtěla přispět k eh, většímu zviditelnění Evropského účetního dvora v členských státech. Dosáhlo se zde již značného pokroku, nicméně v uplynulých týdnech jsem se dozvěděla, že na národních úrovních je v této oblasti stále co zlepšovat. My v Rakousku máme poměrně dobrou auditní kulturu, ale poměrně málo lidí vůbec eh, ví, jaké jsou úlohy Evropského účetního dvora. A já jako členka tohoto dvora bych eh, na tom ráda pracovala. A pokud bych dostala vaši důvěru, eh, cítila bych se jako členka účetního dvora, jako akademička, jako si zintenzivnila bych práci Evropského parlamentu, ale především bych se na osobní úrovni eh, snažila o to zviditelnění pro běžné občany. Snažila bych se eh, vysvětlovat, jak se využívají evropské peníze a naslouchat eh, možným problémům. Také bych chtěla pracovat na optimalizaci zdrojů pro, v prohlášení o věrohodnosti je důležité eh, sledovat eh, pokrok eh, v přípravě DAS a všichni v podstatě víme, jak důležité tou eh, součástí je eh, kontrola prohlášení o věrohodnosti podle evropských smluv. Já vidím ty výsledky eh, peer review o implementaci strategie na léta 2018 až 2020 jako dobrý základ, ale myslím si, že je třeba změnit přístup k prohlášení o věrohodnosti tak, aby se zvýšila nákladová efektivita a snížila administrativní zátěž. Pro mne určitě eh, v žádném případě Eh, nejde o tom, že bychom se měli eh, vzdát zaměření na finanční eh, audity a audity o schodě, ale naopak bychom se měli zaměřit na jejich optimalizaci a digitalizaci. Dámy a pánové, nezávislost, transparentnost, objektivita, integrita, to všechno jsou pro mne naprosto klíčové hodnoty vedle co nejlepšího využívání veřejných peněz. Jsou to mé priority v průběhu celé mé kariéry a také v rakouském účetním e, dvoře e, pracuji, nebo jsem předsedkyní e, etické rady. A samozřejmě, že pokud bych pracovala v Evropském účetním dvoře, tak bych se těmito hodnotami inspirovala. A postupovala bych naprosto nezávisle a nestraně. Snažila bych se o uplatňování maximální objektivity a řádném využívání eh, faktů a čísel bez jakéhokoliv náznaku, byť jen malého střetu zájmů. Dámy a pánové, já jsem eh, velice hrdá na tuto nominaci jakožto eh, rakouská členka do Evropského účetního dvora v, Evropsk- v Rakouském parlamentu mne e, podpořili zástupci e, všech e, stran, které v našem parlamentu zasedají. Proběhla tam diskuse o mé minulosti. Já jsem pracovala v kabinetu politiků Rakouské strany svobodných Freedom Party a byla jsem kandidátkou do Evropského parlamentu před 20 lety. Nicméně žádná z těchto mých nominací jaksi není ve střetu zájmu. Nikdy jsem nebyla člán, členkou žádné politické strany a myslím si, že nejlepším důkazem mé nestranosti je právě eh, to plné, ta plná podpora Evropského, Rakouského parlamentu mé nominaci. Dámy a pánové, Evropský účetní eh, dvůr eh, má velice důležitou úlohu přípravy nestraných auditů a tím přispívat ke eh, zlepšování zprávy veřejných prostředků. Pokud bych byla jmenována, snažila bych se udělat vše pro to, aby celý Evropský parlament a především vy ve výboru kont jste měli dobrý základ pro Eh, provádění eh, a kontrolu těchto eh, důležitých úkolů. Domnívám se, že evropský daňový poplatník by ve mně měl vždy s stabilního a spolehlivého partnera, stejně tak jako vy. Můžete mít ve mně důvěru. Děkuji vám za pozornost a velice ráda zodpovím dotazy. Děkuji, paní Berger, za vaši prezentaci a nyní mohu dát slovo našemu zpravodaji, panu Pexovi, eh, jako prvnímu, aby prezentoval své dotazy. My vás vidíme, doufejme, že vás budeme i slyšet. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám několik otázek, především co se týče té poslední části. Jak jste řekla, tak eh, jste byla eh, kandidátkem za FPE. Můžete mluvit, prosím, víc na hlas, aby tomu kolegové kandidátka eh, rozuměla. Prosím, dejte si mikrofon blíž Dobře. Teď je to lepší. Děkuji. Takže otázka, pokud se nemýlím, tak jste pracovala e, pro šéfa kabinetu eh, rakouského kancléře strany FPE což vyvolalo pak spuštění článku 7. Považujete tedy svou kariéru skutečně za nepolitickou? Ta strana samotná vydala tiskovou zprávu po vaší nominaci a prezentovala E, stanovisko k tomu, že byste měla být vyslána do učedního dvora. Předpokládám, že nejste tedy členkou strany, ale že tam jsou nějaké vazby mezi stranou a členy nebo nějaké úkony. A držíte se plně zásadních hodnot Evropské unie. Evropský parlament Ehm, vykonává pravomoce, promiňte, špatná kvalita přenosu dohledu nad využíváním veřejných zdrojů. Jak vidíte svoji roli boji proti korupci, pro zajišťování spolehlivých informací pro národní orgány, které budou méně ochotné k evropské spolupráci. A můžete vyjasnit také eh, stanovisko k eh, týkající se podpory evropského projektu. Děkujeme Nikoláši za tu otázku. Paní Berger možná by mohla přímo odpovědět panu zpravodaji a pak bychom brali tři, eh, dva, tři řečníky dohromady. Paní Berger, eh, budete souhlasit s tím, když, eh, že pak odpovíte na všechno najednou? Jakkoliv chcete. Takže dobře, takže slovo dostane Lefteris Christoforu. Lefteris. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste akceptovala tuto kandidaturu. Já jsem četl eh, zprávu, pane Nikola, a i z toho je zjevné, že kandidátka dala jasné odpovědi na všechny naše otázky a eh, co nemohlo být ústně zodpovězeno, pak proběhlo písemně. Proto mám jednu otázku. Vy máte hodně zkušeností mm, oblasti auditu, máte akademickou kariéru za sebou a e, především co se týče transparentnosti. Mě by zajímalo, jak tento pozitivní potenciál budete využívat a k boji proti plítvání evropskými prostředky. Jak se budete zasazovat za lepší transparentnost, protože my právě v této obtížné oblasti chceme vidět pokrok. Po pandemii je velmi důležité, jak prostředky Evropské unie budou vynakládány. A mě by také zajímalo, jak um, vy Mm, té roli Evropského parlamentu, Evropského účetního dvora, jak eh, je posílíte a jak mohou lépe spolupracovat. Eh, situace v Rakousku eh, má, tam jsou tedy dobrá situace v oblasti boje proti korupci. Jak můžete tyto zkušenosti využít, až budete členkou Evropského účetního dvora? Děkuji, děkuji Lefterisovi. Jako třetí má slovo Katerina Kinici z Sicílie. Katarina, doufám, že nás slyšíte. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem na Sicílii, ale pracuji podobně jako vy v Evropském parlamentu. Chtěla bych poděkovat eh, paní doktorce Helze Berger za její ochotu k tomuto setkání, za to, že se nám představila také v písemné podobě, že pohovořila o svých odborných zkušenostech a své dosavadní kariéře. Já mám také několik rychlých otázek, některé již zazněly. Ale zmíním se o některých těch tématech, například o tom tématu nezávislosti. Paní doktorka Berger eh, má v té kariéře řadu různých eh, postů a zkušeností a byly vlastně zahájeny v tom politickém kontextu. Byť, jak sama říká, neměla žádnou výkonnou úlohu, tak eh, začala své zkušenosti právě zde v Evropském parlamentu, aby poté pokračovala ve své zemi. A já bych se chtěla zeptat, jak si myslíte, že budete moci zaručit úplnou nezávislost na jakékoliv politickém vlivu při výkonu svých eh, případných funkcí? Protože víme, že ta plná nezávislost je naprosto nezbytnou podmínkou pro řádný výkon funkce, na kterou kandiduje. Jakožto asistentka v parlamentu jste pracovala ve výboru Jury, Libe, ve výboru pro ústavní záležitosti a sama jste říkala, že ten, tato konkrétní zkušenost přispěla k eh, vašemu eh, formování. Chci se zeptat, eh, jakým způsobem eh, chcete nést dále ty základní hodnoty, o které se Evropská unie opírá, jak byste je eh, chtěla zastávat v rámci své úlohy v Evropském účetním eh, dvoře, tak aby to bylo v souladu s transparentností a nezávislostí a s zaručením co nejlepšího využívání prostředků daňových poplatníků. A Potom mám ještě jednu otázku, která se týká mé zkušenosti. Já jsem soudkyně, velice dlouho jsem pracovala jako soudkyně a poté jsem skončila v Evropském parlamentu. Paní doktorka Berger šla vlastně trošku opačnou cestou než já. A ve svých písemných odpovědích zdůrazňuje paní doktorka Berger, že mezi jejími nejdůležitějšími výsledky bylo právě to právnické vzdělání od let 20, roku 2003 až 2006 byla soudní čekatelkou. V červenci 2006 po třech měsících byla tedy jmenována soudkyní a po třech měsících přešla na tu komunikační jednotku Rakouského účetního dvora a setkávala se se zástupem práci rakouského parlamentu. Můžete se vysvětlit, proč eh, po všech těch studiích, eh, po eh, prohloubení těch studií se vám nakonec podařilo, abyste byla jmenována soudkyní. Víme všichni v mé zemi, jak je to velice náročné. A poté jste byla jmenována k tomu jaksi regionálnímu vídeňskému soudu, ale funkci soudkyně jste nevy, konávala a přešla jste na jiné věci okamžitě. Z jakého důvodu tomu tak bylo? Jaké byly v té době například vaše pracovní ambice? protože eh, lidé, kteří se stali soudci, si uvědomují, jak strašně těžké to je, tak mi není úplně jasné, proč jste se potom té funkce soudkyně hned vzdala. A předem mnohokrát děkuji za vaše odpovědi. Ganz herzlich. Děkuji mnohokrát. Kateři. Katerině, já tomu stvrdit, že ona stále pracuje. Já jsem s ní včera telefonovala, minulý týden jsem s ní telefonovala, ona stále sedí u psacího stolu, stále pracuje. Milí Olivie Šastele, ty jsi čtvrtý, kdo teď vystoupí? Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve já děkuji paní Berger za, svá úvodní, za její úvodní slova, také za dokumenty v písané podobě, které nám zaslala. Eh, tedy těm, kteří to studujeme. Vy tady máte zkušenost, paní Berger, jistě. Eh, vy jste skutečně získala všechno to, co potřebujete pro to, abyste mohla kandidovat na funkci, eh, na kterou jste byla navržena. Je tady veřejná zpráva, analýza rozpočtů, auditové postupy, také globální práce eh, na účetním dvoru. Vaše jmenování, vy jste to sama říkala, bylo to podpořeno všemi politickými stranami rakouskými vládními. Eh, a vy tedy, eh, já jsem také rád, že jste tady hovořila o tom, že je velice důležité, abychom měli velice dobrou zprávu kontrol rozpočtu, neboť jde o peníze daňových poplatníků. To je samozřejmě velice správné. A je to takový leitmotiv ve vašem profesním přístupu. Co se týče eh, va- tehdy va- té vaší politické činnosti v roce 90, já se trochu divím. Divím se trochu tomu, Veškeré politické strany Rakouska vás takto podpořili a mně se zdá divné, že oni sami si nepoložili tuto otázku, která se týká vaší tehdejší politické angažovanosti. Je to zvláštní, oni vás tedy podpořili, eh, jmenovali vás na tuto funkci, eh, funkci členky Evropského účetního dvora a proč si tedy nezabývali otázkou vaší nezávislosti s ohledem na vaší kariérní minulost? Mám několik otázek. Nejdříve, vy jste tedy zasadala jakožto auditorka a já se vás ptám, jaký pracovní metodu jste používala, či jaké reformy jste zavedla s ohledem eh, na vaše zkušenosti v Rakousku. Dále se ptám, Viděla jste nebo vidíte nějaké slabá místa ve fungování Evropského účetního tvora právě s ohledem na to, jaké zkušenosti máte, co byste mohla přispět, jakým způsobem byste mohla přispět k nějakému nápravě možných chyb a jak budete přistupovat ke zprávě veřejných finančních prostředků, jak vidíte důležitost veřejné zprávy. Co se týče zprávy, tady se ptám podle vás, jaké věci by se měly zlepšit. To jsou tedy tři otázky z mé strany. Děkuji mnohokrát. Abychom uzavřeli naše kolo, tak se ptám, zda si přeje položit oschátku někdo za GUE. Pak je zde ještě EKR. A Pan Ků se odhlásil, ty tady nejsou, říká paní předsedkyně. Kolega Čarněcký za EKR. Děkuji. Velice stručně. Mm, paní Berger za prezident za její prezentaci a e, myslím, že má velice dobré zkušenosti, které by v Lucembursku Eh, účetnímu dvoru byly velmi užitečné. Jenom jedna poznámka k této zajímavé prezentaci. Paní Berger nám řekla, že eh, nebyl, že mm, členkou politické strany v minulosti a historie účetního dvoru, dvora a mnoho zástupců evropských států v eh, účetním dvoru byli členové politických stran a byli eh, velmi dobrými členy této instituce. Nemůžeme lidem, kteří v minulosti byli členy politické strany, tak je nemůžeme eh, odmítat. Mimochodem, byl velmi aktivním poslancem Ruského parlamentu v jedné z jeho politických frakcí. A prakticky bychom měli hledat zkušenosti, nikoli politické vazby. Děkuji, nebo jejich nedo- neexistenci. Dnes si to tedy projdeme a prosím o první kolo odpovědí paní Berger a pak budeme mít druhé kolo otázek, kde budou moci vystoupit kolegové, kteří eh, si budou eh, přát vystoupit, takže prosím, aby se již připravili a nyní dávám slovo paní Berger. Děkuji mnohokrát za otázky. Děkuji, že mám takto také příležitost ještě jednou vysvětlit eh, svou minulost. Před 20 lety jsem se pohybovala v okolí e, v rakouské strany FPE, pracovala jste sám, tedy strany svobodných, to je správně, já jsem tehdy taky byla jmenovala e, kandidátkou do evropských voleb. Byla to ovšem jasná nezávislá kandidatura. Co se týče otázek pana zpravodaje, doufám, že jsem vše správně pohubila, pochopila. Bohužel německé tlumočení vypadlo během toho, když jste kladl otázku, takže mm, pokud jsem neslyšela vše, tak eh, doufám, že mi pak dáte ještě možnost to odpovědět. To první téma, o kterém jsem hovořil, ano, já jsem pracovala pro eh, rakouskou vícekancléřku v jejím kabinetu. Ráda bych to objasnila. Funkce, místo člena kabinetu je samozřejmě charakterizováno vstanem v důvěry s tím šéfem. Eh, to je pravda. A to byl také důvod, proč se na mě obrátila rakouská vicekancléřka a chtěla, abych pro ní pracovala. Mnozí z vás jistě vědí, že v roce 2003 došlo k takovému zlomu ve straně FPE. Moje tehdejší šéfka vedoucí vlastně odešla z toho úřadu a já jsem společně s ní také svou funkci opustila. Pro mě to byl takový zásadní zážitek a byl to také důvod pro to, proč jsem potom se snažila eh, stát se soudkyní, šla jsem touto cestou. Chtěla jsem mít prostě nezávislé vzdělání, nezávislou funkci právě také na základě zkušeností, které jsem udělala v politice. Od té doby již 15 let tedy pracuji eh, v rakouské státní správě E, ne, naposledy jsem byla generální ředitelkou pro rozpočet, to znamená, že jsem znám veškeré strany politické, mám kontakty se všemi politickými stranami, jsem velice potěšena tím jednomyslným nominováním rakouským. Já jsem na to velice hrdá, neboť pro mě je to potvrzení toho, že hodnoty, které jsou pro mě důležité, věcnost a nestranickost, jsem tímto způsobem mohla jasně doložit. Všechny strany mě po mém nominování blahopřáli a já bych svůj vztah k rakouským politickým stranám interpretovala tak, že ke všem stranám jsem zachovala ekvidistanci, tedy stejný odstup. Nemám žádný speciální vztah některé z rakouských politických stran a rozhodně nemám žádný zvláštní vztah ke, vztah ke straně FPE, k té straně svobodných. Samozřejmě eh, hájím základní hodnoty Evropské unie, vyznávám se k nim. Eh, mírový projekt Evropské unie je pro mě velice důležitá záležitost. Další rozvíjení Evropské unie a její hodnoty v souvislosti s vnitřním trhem, v souvislosti se prostorem svobody, bezpečnosti a práva Snaha Evropské unie řečit sociální vyloučení a diskriminaci, i toto je pro mě nesmírně důležité, stejně tak jako hodnoty, kdy se jedná o hospodářskou soudržnost a mohu vás pouze ujistit, že v rámci veškeré práce, kterou budu vykonávat pro účetní dvůr, pokud budu jmenována, budu rozhodně hájit cíle Evropské unie. Nikdy bych se neoznačila jako euroskeptička ani v mé minulosti. Ze své zkušenosti v Evropském parlamentu jsem se tehdy poučila, tehdy to byla doba diskusí o amsterdamské smlouvě, tehdy šlo o posílení práv v parlamentu. A pro mě bylo takové důležité poučení to, že je zásadní dále rozvíjet Evropskou unii, neboť demokratické instituce, Evropský parlament pro mě jsou také velice důležité a jsou mi velmi blízké. Pan poslanec Christoforo, já doufám, že jsem takto zodpověděla veškeré otázky pana Pexy. Pokud ne, tak položte ještě doplňující otázku. Pan Christoforo, děkuji mnohokrát za vaši otázku. Vy jste se mne ptal, co já vlastně chci udělat pro to, abych zvýšila transparentnost, abych se lépe bojovalo proti mrhání evropských peněz. Co bych tedy chtěla udělat pro toto, pokud budu skutečně jmenována na účetní dvůr? Já jsem na rakouském účetním dvoře velice dobře věděla, jak důležité jsou audity. Právě také v souvislosti se finanční zprávou Evropské unie. Nejde pouze o řádnost a legálnost, ale obzvláště o příčiny toho, když se ty peníze správně nepoužijí, abychom se právě dívali na to, proč došlo k chybám, proč se nenaplnily cíle evropských projektů. To je zkušenost, kterou já si takto odnáším z Rakouského účetního dvora a já bych ji pak ráda použila, tedy na Evropském účetním dvoře. Taky jsem pochopila eh, na Rakouském účetním dvoře význam spolupráce s parlamentem. Deset let jsem vlastně měla na starosti vztahy mezi eh, Rakouským účetním dvorem a Rakouským parlamentem a během celé té doby jsem velice dobře viděla, jak je důležité, aby tady byl neustálý kontakt mezi těma, těmi to dvěma institucemi, neboť samozřejmě kontrola, to je zásadní výsada parlamentů a Eh, účetní dvůr vlastně musí poskytovat parlamentům tu věcnou bázi pro to, aby mohl parlament vykonávat svou kontrolní funkci. A já jsem viděla, že je velice důležité, aby ty zprávy byly čitelné, které účetní dvůr vydává, aby byly dobře připravené, dobře strukturované, aby to nebyly nějaká pouze eh, zkrácené zprávy. Je důležité, aby v rámci doporučení byly nastaveny klíčové priority, a také je důležité, aby se účetní dvůr zabýval e, tématy pro audit, které budou důležité s ohledem na budoucnost. Také jsem viděla, že nad ty písemné dokumenty je velice důležitý ten osobní kontakt a osobní vyměňování si názorů na ty zprávy. U nás je to takto zajištěno v příslušných výborech. Chodili jsme do parlamentu na příslušné výbory, jakožto účetní dvůr. Já jsem to celé koordinovala a vedla tuto spolupráci. A je důležité, abychom pouze nezveřejňovali zprávy, abych těm zprávám dávali takové ty kontextové informace pro poslance. Dále uh, hovořil kolega o korupci, o tak důležitého tématu, které je zásadní pro věrohodnost institucí zejména evropských institucí, je nesmírně důležité, aby veškeré instituce, kterých se to týká, spolupracovaly. To znamená orgány činné v trestním eh, stíhání, justice a zejména kontrolní orgány. Spolupráce těchto úřadů byla v Rakousku velice dobrá. Já jsem také na základě svých zkušeností jakožto soudkyně tuto spolupráci koordinovala. Rakouský účetní dvůr má velice dobrou kontrolní kulturu má velice silnou roli, může v daleko sáhlých oblastech veřejné zprávy provádět audity. Je tam vlastní oddělení, které se věnuje pouze prevenci korupce a celá čtvrtina všech zpráv se právě zabývala tématem prevence korupce. Máme takové pokyny pro audit v této oblasti. To je, myslím, celá řada příkladů ze kterých se dá čerpat eh, a vyvozovat z nich závěry také použitelné právě na evropské úrovni. Eh, paní Kiniči, děkuji mnohokrát za vaši otázku. Téma nezávislost. Já jsem již na začátku, když jsem odpovídala panu poslanci Pexovi, se pokusila ještě jednou poukázat na to, že mé vzdělávání se na soudkyni právě eh, bylo vlastně vzešlo z toho, že po těch svých zkušenostech v politice chtěla jsem pracovat někde, kde bych byla nezávislá, což pro mě je právě justice. Já si myslím, že je velice důležité, abychom měli nezávislé instituce, které se budou zaměřovat na kvalitu, na objektivitu a nestranickost. Proto jsem se tehdy rozhodla stát soudkyní právě na základě zkušeností z politiky. Proto jsem se také rozhodla, že půjdu do Rakouského účetního dvoru já jsem pracovala jako soudkyně v oblasti trestního práva a Jistě jsem eh, měla velice zajímavé funkce, kde jsem čelila velkým výzvám, ale eh, musím vám otevřeně přiznat, že na základě svých předešlých zkušeností jsem hledala nějakou větší výzvu a tu jsem právě viděla v rámci možnosti fungování na rakouském účetním dvoru. Změnila jsem práci proto, protože jsem viděla možnost ještě více pracovat v zájmu občanů proto, aby veřejné prostředky byly optimálním způsobem využívány. Ano, základní hodnoty Evropské unie jsem se snažila to rozvést. Základní hodnoty EU jsou pro mne důležité pokud mi tedy dáte svou důvěru, tak v rámci své nové role na účetním dvoru mi půjde o to, abychom vytvořili transparentnost protože každý audit účetního dvora vytváří transparentnost. Pak jsou tam ta doporučení, které dvůr vydává, kde jasně říká, jakým způsobem by se měly lépe používat veřejné prostředky. A pro mě je naprosto zásadní a nesmírně důležité to, abychom měli efektivní, eficientní a viditelný účetní dvůr, který je pro mě zárukou toho, že občané Evropské unie, daňoví poplatníci, skutečně budou věřit a mít důvěru v efektivitu a účinnost institucí. A to je pro mě zásadní věc a to se také táhne mou prací. Každý, kdo zná mou práci na rakouském účetním dvoře, ví, že toto pro mě vždy bylo tou nejvyšší prioritou. A jak jsem již uvedla ve svém úvodním prohlášení, to byl vlastně ten hlavní důvod, proč se ucházím o tuto funkci. Pan Kastel, ano, přesná kontrola rozpočtu je to, z toho, zda tedy veřejné prostředky se používají nejlepším možným způsobem. To je pro mě velice důležitá věc. Velmi mi to leží na eh, srdci a já jsem přesvědčena o tom, že rakouské politické strany před mou nominací se jistě zabývaly tím, zda já jsem ta nejvhodnější osoba na tuto funkci za Rakousko. Mohu vám pouze říct, že já jsem dlouhá léta spolupracovala e, v rámci svých funkcí se společenskými stranami. E, vlastně jsem sama měla ve své kompetenci jeden z podvýborů Evropského, e, promiňte, Rakouského parlamentu, takže poslanci mě znají, znají, vědí, jak se stavím k věcnosti, k číslům, faktům, že pro mě je nestanost naprosto zásadní, to vědí. Já se snažím tedy dosáhnout veškerých cílů takto a to bylo podle mě i ta příčina toho, že jsem byla takto jednomyslně nominována. Jaké reformy bych si přála provést v Evropském účetním dvoře? Já už jsem uh, hovořila o tom tématu doporučení ve své prezentaci. Myslím si, že je extrémně důležité, aby dvůr nevydával pouze kritické zprávy, ale aby, pokud je tam nějaká kritika, takže následovala doporučení pro to, jak ty věci zlepšit, jak zlepšit efektivitu fungování, jak zlepšit eh, toho dosahování cílů. Neměli bychom vydávat pouze kritiku bez doporučení. A ta doporučení by vlastně měla vzniknout jakožto výsledek celého auditního procesu. S tím se pro mne také pojí otázka měření působnosti práce účetního dvora, protože si myslím, že auditní instituce musí odpovídat na otázku, jak účinná je sama ona, jak efektivní je sama ona ve své práci. A tady se domnívám, že tam existuje potenciál na zlepšení, že bychom měli nějaký strukturovaný následný proces, abychom se dívali na to, co se vlastně skutečně děje s těmi našimi doporučeními. Pak jsem také poukazovala na skutečnost, že se domnívám, že co se týče viditelnosti Evropského účetního dvora, zejména v členských státech, tady je skutečně prostor pro vylepšování. A tam vidím zejména to jako úkol členů účetního dvora samozřejmě v spolupráci s národními parlamenty, spolupráci s auditními orgány členských států. Zejména, ale také eh, ve spolupráci s veřejností jako celkem, kde by měly vysvětovat úkoly a roli Evropského účetního dvora. Téma governance, zpráva, o tom jste také hovořili, a používání veřejných prostředků. To je asi v této věci vidím jako nejzásadnější to, že je třeba si nadefinovat cíle. A ty cíle musí mít měřitelné. Na začátku každého projektu si musí každý zvážit, co vlastně chce, chce dosáhnout pomocí těch peněz, které má a jakým způsobem chce měřit tak ta osoba to, to, čeho dosáhl, tedy ten účinek. Tady bych viděla v oblasti zprávy i na evropské úrovni potenciál pro vylepšování v Ratesku. Mám velice mnoho zkušeností v oblasti řízení zaměřeného na výsledky a pokud mi tedy dáte svou důvěru, tak bych velice ráda toto přenesla i na evropskou úroveň v zájmu evropských daňových poplatníků. Já doufám, že jsem nyní zodpověděla veškeré otázky a samozřejmě velice ráda odpovím na veškeré další dotazy a pokud jsem něco přehlédla, prosím upozorněte mě na to, budu ráda. Děkuji. Máme ještě eh, tři, kteří eh, chtějí položit otázku, takže kolega Font začne jako první, pak kolegyně Grapiny. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Berger, že jste tady a můžete odpovědět na naše otázky. My jsme uh, Eh, mm, v vašich písemných podkladech, tak, eh, které jsme nám dali k dispozici, tak jste uvedla, že transparentnost je eh, vysoká hodnota. Já se chci zeptat, můžete vysvětlit, mm, kolik různých, pro kolik různých politiků FPE jste pracovala? To z toho jasně nevyplývá. Také říkáte v písemných odpovědích, že jste nikdy nebyla členkou strany, nehrála aktivní roli. Uh, ve straně, že jste byla na eh, kandidáce FPE jako nezávislá. Já se ale chci zeptat, zda by eh, nemělo smysl nám tuto informaci dát, uvést i v těch písemných podkladech. V roce 99 FPE eh, mělo heslo Rakousko jako první. Ehm, my ehm, tento úřad Evropské unie přirovnáváme k svým významem, k úzaři, k významu komisaře. Co si myslíte o tom hesle? Byla jste sice nezávislá, bylo to před 20 lety, ale e, vaši dnešní kandida, e, e, z dnešního hlediska označila byste tuto kandida, Turu za chybu a také jste řekl, že jste stejně blízko nebo daleko vůči ostatním politickým stranám. Pro mě jako politika to nemá, nedává smysl. Můžete říci, zda obsahově nebo e, v tom smyslu, že nejste nikde členkou, pokud máte stejnou vzdálenost Předtím jste ale byla na té kandidátce, tak by mě zajímalo, kdy a za jakých okolností se e, změnil váš pohled na stranickou e, situaci tedy já, kdybych měla uvádět každou, každou volbu, kde jsem kandidovala a nebyla zvol, zvolena, tak by to nemělo konec. Paní Grapíny. Já vám chci gratulovat k vašímu životopisu. Já si myslím, že bychom se skutečně měli zaměřovat na vaši kariéru, to říkají i kolegové. Máte za sebou dlouhou um, profesní cestu a jste žena. A já mám zájem o rovnost pohlaví, takže mě to těší. Dnes mluvíme o zprávě, která Um, se zabývá etickým rámcem v evropských institucí a zvláštní zprávu mm, Četního dvora. Jak se k tomu stavíme? Vy, my chceme nezávislé mm, eh, etické grémium. Jak vidíte tento projekt? Co byste řekla k dosavadní situace eh, v oblasti, eh, situace v oblasti etického rámce. Jak to vidíte mm, se střetem zájmu? Je možné odhalit nebo ne? Například vlast, ta vlastní prohlášení, je to dobré, dobrý postup nebo není? A pak ještě jedna připomínka, také jste řekla něco o vnitřním trhu, o um, ekonomické soudržnosti. Vy jste z Rakouska, tam proběhlo řízení o porušení smlouvy. Um, v Rakousku šlo o diskriminaci dětí, pracovníků z jiných členských zemí. Jaké je vaše hodnocení? Eh, byl tam tehdy konflikt, eh, postupovalo Rakousko správně. Děkuji Maria a nyní Angelika Vincik na dálku. Angeliko? Doufejme, že se to teď podaří a kamera bude mířit správným směrem. Slyšíte mě? Ano. Tady je trošičku takový nečas a ono tam mm, eh, je bouřka venku, já vám nerozumím. Jako bývalá předsedkyně eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem eh, spolupracovala s paní Berger, protože ji známe, velmi zkušenou, angažovanou ehm, spolupracovnici ministra a také ehm, k nám jako členům výboru přistupovala ke všem s velkou trpělivostí, aby jsme měli všichni stejné eh, hnalosti a proto byla nominována jednomyslně. Ehm, už jsme mluvili o cílech, eh, to byl velmi důležitý bod. Paní Bergera, její tým tehdy iniciovala, iniciovala. Myslím, že by bylo dobré, kdyby kolegům um, dala takový menší překhled. Jinak bych um, chtěla, aby byla paní kolegyně posuzována podle svých kompetencí. Ona nemůže za to, že Rakousko bylo v minulosti za něco potrestáno, ani nemůže za, ty, za to řízení s těmi eh, dotacemi nebo přídavky, eh, s kterými neměla nic dočinění. Takže teď máme ty tři otázky, žádné další jsme nedostali. Ehm, může paní Berger tedy ještě odpovědět na tyto tři otázky? Paní Berger? Děkuji. Já ještě k té eh, otázce možná jsem poprvé neodpověděla úplně přesně. Já jsem pracovala pro tři politiky FPE. A jak jsem řekla, v roce 2003 jsem byla šéfkou kabinetu ehm, místo předsedkyně vlády a odešla jsem a od té doby nemám žádnou vazby na FPE a proto jsem se rozhodla, že se stanu soudkyní. K otázce ehm, pět, které, eh, co se týče mého, mé pozice v profesním životě, proč jsem to tam neuvedla, tu politickou kandidátku na tom nevolitelném místě před 20 eh, lety, tak, tak musím říci, že mi to skutečně upřímně Eh, jde o to, že mi jde o transparentnost a nechci nic zatajovat a vůbec mě nenapadlo, že bych to tam měla uvádět. Kdyby eh, jste se mě eh, mm, ptali, zeptali předem, tak bych to potvrdila, ale vůbec tu chvíli mě to vůbec nenapadlo. Uh, Eh, co se týče mm, profesních pozicí a co je politický úřad, tak já jsem hluboce přesvědčena, že jsem odpověděla tedy správně ne. Rakousko, jakožto ehm, tedy ehm, pan Peksa už na to upozorňoval, že rok 2003 byl zlomový, že je FPE, poté už nebyla to FPE, kterou, kterou jsem pracovala předtím a to se, myslím, ukazuje i v mém přístupu. E, ta e, ekvidistance, nebo ta stejná distance, já jsem odpověděla věcně, deset let jsem spolupracovala se všemi e, stranami v vždy jsem dbala na tom, aby všichni měli stejné informace na základě zveřejněných zpráv. Nikoho eh, jsem mm, nechtěla upřednostňovat z ohledu na to, z jaké je strany. Chtěla jsem jim poskytovat co nejlepší servis, co se týče kontroly a proto jsem eh, to formulovala jako stejnou vzdálenost, tedy equidistance. Eh, Mě ano, i, i já jsem ráda, že e, přispěju tedy k rovnosti pohlaví jako žena. Etika je pro mě velmi důležitá. V, účetním, v Rakouském účetním dvoru máme mm, základy i mm, kodex chování vypracovaný. Já jsem předsedala radě pro etiku v účetním dvo, účetního dvora a viděla jsem, jak je to obtížné eh, aplikovat ta pravidla. Ta etická rada byla zřízena na eh, radu eh, auditorů, na doporučení auditorů a objevily se mnohé otázky, kde šlo podporu, doporučení, poradenství. A myslím, že to je rozhodující věc, abychom na základě Ehm, anonymizovaných individuálních případů. Hmm. Abychom dávali také tedy pokyny k jednání. Já jsem vždy zastávala vysoké etické standardy ve veřejné správě. Samozřejmě objevily se i problémy, to nebudu podpírat, popírat, ale mnoho kolegů prostě potřebovalo jenom poradit. Chtěli jenom vědět, jak se chovat v konkrétní situaci. Tam vidím největší prostor k jednání. Co se týče řízení o porušení smlouvy, o kterém jste zmínil, co týče Rakouska, tak tady mohu říci, že jako auditorka eh, mm, se k tomuto nebudu vyjadřovat. Pane Vinci, děkuji za otázku. Jsem přesvědčena, že Rakousko eh, hralo významnou roli. Byli jsme posouzeni od OECD, dostali jsme pozitivní hodnocení. Máme Ehm, dva významné pilíře. Jednak u všech, eh, ve všech rozpočtových kapitolách rakouského rozpočtu je eh, důležité udávat cíle eh, s příslušnými opatřeními a měřitelnými indikátory. Ty zprávy jsou předkládány nejenom tedy o účinní uzávěrce, ale také o dosahování cílů a účinnosti. To je významný vývoj eh, obsahového jaksi mm, řízení eh, v státní správě. Další pilíř Ehm, tohoto, eh, to, to, této, eh, tohoto řízení eh, cíleného je, že všechny z zákony, které přesahují 1 milion, tak tam musí být hodnocení dopadu. To znamená, je povinnost u všech projektů třeba udat nejenom mm, finanční dopady, ale také, jak se ten projekt projeví na životní prostředí, klima, ženy, děti, sociální aspekty. Jak to tedy ovlivní pracovní místa, celou ekonomickou, hospodářskou situaci i administrativní náklady u podniků. To je všechno eh, důležité, aby u těch projektů bylo. Existuje na to zvláštní nástroj IT a tři roky, mm, po třech letech po zavedení se to posuzuje, zda to dosahuje své cíle. A je to dobrý nástroj na jedné straně eh, mm, posuzování toho, co chceme dosáhnout a, a také eh, k tomu, zda stanovené cíle byly dosaženy, čímž se vytváří transparentnost. Jsem k dispozici na odpovědi. Děkuji mnohokrát, paní Berger. A mám tady ještě Mikuláše Pexu, našeho zpravodaje, který se ještě přihlásil o slovo Mikuláši. Ano, doufám, že mne vidíte a slyšíte. Prosím, dejte si ten mikrofon úplně až k ústům. Dobře, pokusím se. Děkuji mnohokrát eh, za vaše vyčerpávající odpovědi. Skutečně odpověděla jste na dotazy, které jistě nebyly pro vás snadné. My velice oceňujeme především ty vaše odborné zkušenosti a profesionalitu. Doufám, že se budeme moci sejít v budoucnosti a společně se podílet na Eh, ochraně evropských eh, prostředků. Doufám, že se nám podaří nalézt společnou půdu bez ohledu na to, kdo zrovna, který politik, která politická strana je, kde u moci. Um, ehm, damit, liebe Frau Berger... Milá paní Berger, tímto jsme ukončili slyšení s vámi a nyní přejdeme k hodnocení a v rámci tohoto přeji či prosím všechny, kteří nejsou členy našeho výboru, aby odešli ze sálu, aby členové našeho výboru mohli provést evaluaci. Přerušíme zasedání na 10 minut a prosím kolegy členy výboru, aby se vyjádřili, i když jsou tedy připojeni na dálku, ale eh, prosím všechny, kteří tedy nejsou členy našeho výboru, aby opustili nyní sál.